Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich nehme... Dámy a pánové, dovolíte-li, budeme pokračovat i v hlasování. Slovo má paní Podimáta. Procesní námitka, prosím. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, Eh, jelikož jsem spolu podepsala usnesení o daňových únicích a vyhýbání se daní a eh, jménem řecké delegace, která musí stihnout letadlo, bych vás ráda požádala, pokud bude sněmovna souhlasit, zda byste mohl upravit pořadí hlasování, abychom o tomto usnesení mohli hlasovat hned po bodu 11 kdy hovoříme o všeobecných tarifních preferencích. Vím, že to není standardní žádost, ale jsou to konec konců i nestandardní podmínky. Děkuji vám mnohokrát. Jsou námitky, paní Janaku? Paní Janaku, máte slovo. Monsieur le président, je crois que madame... Pane předsedo, myslím, že paní Podimata má pravdu. A ze stejných důvodů já bych chtěla požádat eh, o to, abychom takto postupovali. Eh, abychom před usneseními hlasovali o návrhu, který se týká daní. Děkuji. Děkuji. Je někdo proti tomuto návrhu? Pokud nikoli, uděláme to tak, jak kolegyně navrhly. Pan Ody ještě, prosím. Oui, monsieur le président. Ano, pane předsedo, já se nechci postavit proti tomuto návrhu, ale vzhledem k tomu, že se poslanci a poslankyně usazují a prosím, buďte velmi e, přesný a nepostupujte příliš rychle. Nepostupujte příliš rychle, abychom se stihli přizpůsobit. Nemusíte se obávat, pane Odin. Nicméně tedy návrh paní Podimata Janaku přijímáme a změníme tím pádem pořadí hlasování. E, nejprve mám pro vás však ale sdělení. Pan Vladimír Remek e, mě informoval o odstoupení z funkce poslance Europarlamentu s účinností od 16.12.2013. Evropský parlament eh, tím pádem podle článku 4 eh, jednacího řádu